Ava Gardiny k jako uzavření změny Kyotského protokolu dohodnuté v Doha. Jediné hlasování, jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. La votazione. Končím hlasování. Ho capito, un attimo. Non c'è bisogno di alzare la voce. Tak nepo- nepotřebujeme, abyste tady křičeli. Text je schválen, prosím. Chcete slovo? Já prosím své kolegy, aby respektovali předsednictví a aby tady nekřičeli. Já velice dobře slyším a není třeba, abyste tady na mě takto hulákali. Je to i otázka dobrého vychování. È una questione di buona educazione. Prego, onorevole, la parola. Jenom prostě to je otázka zdvořilosti, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Je to dnes podruhé, kdy mě ignorujete, přestože eh, ve vší slušnosti jsem povstal a žádal o slovo. Chtěl bych upozornit na kapitolu 6 jednacího řádu, eh, kde se objevuje článek 191 eh, pozastavení nebo ukončení jednání. Já jsem o tom hovořil dnes ráno, vy jste vstal a odešel. Nezodpověděl jste mou otázku. Pokud 40 poslanců eh, povstane v tomto okamžiku, tak máme právo mít hlasování o tom, zda se dnešní hlasování a celá schůze přeruší kvůli hanebnému přístupu k rozpravě o TTIPu. A já tedy žádám, aby 40 poslanců povstalo, abychom mohli hlasovat o tom, že toto hlasování bude přerušeno na základě článku 191. Takže prosím kteři, eh, poslance, kteří souhlasí, aby povstali. Takže dnes ráno vaše žádost byla předložena v okamžiku, kdy bylo jednání již přerušeno. A je pravda, že podle jednacího řádu 40 osob může požádat o přerušení jednání a já tedy nechám hlasovat jmenovitě o tomto návrhu, že bychom přerušili jednání. Pokud budete hlasovat pro, ano, tak to znamená, že přerušíme naší práci. Pokud budete hlasovat ne, znamená to, že budeme pokračovat. Zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. La proposta è stata respinta. Návrh je zamítnut. Budeme tedy hlasovat. Richiamo al regolamento, onorevole. Prosím, máte připomínku k jednacímu řádu? In base al regolamento, l'articolo 152 e ricordo anche... Tak na základě článku 152 190, tak jak jste to tady uvedl, žádost o odložení rozpravy musí být doplněna i určením data. Nebylo zde určeno datum, na kdy se ta, to odkládá. Tak řekněte předsedovi Šulcovi, že potřebujeme vědět, kdy ta rozprava, která byla odložena, bude pokračovat. Nemáme překlad, jestli chcete, můžu to říct i anglicky. Je tedy nezbytné, opakuji ještě jednou, italsky, doufám, že teď už překlad všichni uslyší. Eh, podle jednacího řádu Jestliže došlo k odložení nebo k přerušení jednání, eh, musí být dáno, kdy se bude pokračovat. A je tedy třeba například vědět, jak výbor INTA teď z časového aspektu přistoupí k té otázce, aby se mohlo třeba projednávat na plenárce předsedat. A dnes eh, ráno jsme o tom nehovořili. My jsme dnes ráno nediskutovali o odložení hlasování. Rozhodli jsme o tom, že se odloží rozprava, protože to rozhodnutí o odložení hlasování již bylo přijato předsedou. A budeme tady teď pokračovat v hlasování. Eh, Zpráva La Via dohada EU Island o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kyotského protokolu. Prosím, žádáte si o slovo? Já vás nebudu dlouho zdržovat, nebojte se, je to jenom taková humanitární obava v tom smyslu. Včera eh, předseda Schulz byl, eh, se těšil plnému zdraví a dnes při významném rozhodnutí parlamentu se neobjevil. Můžete nás tedy uklidnit, že se panu Schulzovi daří dobře? No, tak eh, to se mi nezdá jako relevantní otázka k pořadu jednání a budeme tedy hlasovat jmenovitě k zprávě Lavia za hlasování. La votazione chiusa. Končím hlasování. Text je schválen. Nyní hlasování ke zprávě SIPEL, přistoupení Chorvatska k umluvě o vzájemné pomoci v trestních věcích, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Text je schválen. Nyní zpráva Hvěsmenová, přistoupení Chorvatska k umluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států EU, jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Text je schválen. Nyní přistoupíme ke zprávě Landsbergis, situace ve vztazích EU-Rusko. Odstavec jedna původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme tedy hlasování k druhé části, zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Schváleno. Původní text odstavec 2 ve dvou částech. První část jmenovité hlasování zahajuje hlasování. La votazione Končím hlasování. Text schválen, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3 původního textu dvě části. První část jmenovité hlasování zahajuji hlasování. La votazione chiusa. Končím hlasování. Text je schválen. Odstavec středová část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5 původního textu čtyři části, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část eh, jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Čtvrtá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Eh, odstavec 7 původního textu, dvě části. První část pro proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 10 původního textu dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 12 původního textu, čtyři části. Máme tady ústní pozměňovací návrh od pana Mezerčiče. Děkuji, pane předsedo. Odstavec 12. Tady jsme vyvoláveni, abychom posílili Eh, monitorovací aktivity ruské propagandy, která je ručně, tak abychom byli schopni eh, správným eh, způsobem odhalovat veškerou neobjektivní, veškeré neobjektivní informace. A proto vyzýváme komisi, aby ohlásila jasné a konkrétní projekty, které se budou zabývat tím, jak bojovat s tímto typem propagandy. Tady jde o profesionální spravodajství na základě profesionálního žurnali, žurnalistiky a na základě dobrého, eh, dobrých mravů, tak, abychom bojovali s ruskou propagandou. Je někdo proti tomuto osmímu pozměňovacímu návrhu? si si Sí. Bene, sono più di 40. Ok, d'accordo. Onorevole. Prosím, máte slovo. Knowing that le Front National got a lot... Vzhledem k tomu, že eh, Front National dostává miliony eur z ruských bank, tak si myslím, že to je jasný střed zájmů a neměli by vůbec hlasovat. Madame Le Pen. Paní Le Pen. Myslím, že zneužíváte své beztrestnosti eh, v tomto fóru a očerňujete své kolegy. To je zcela skandální, pane Kolego, vy moc dobře víte, že Front National má půjčku od Ruské banky, to jsme nikdy neskrývali, ale my na rozdíl od, na, od vás se nenecháme koupit. Možná je to spíše obvinění, které byste měl vznést vůči sobě. Procediamo, procediamo. Tak, budeme pokračovat v hlasování. Odstavec 12 původního textu. Eh, bez pozměňovacího návrhu, bez ústního pozměňovacího návrhu. Čtyři části. První část jmenovité hlasování, závěr hlasování. Končím hlasování. Text je schválen. Druhá část jmenovitým hlasováním, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno třetí část. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno čtvrtá část. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále po odstavci 12, návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 15 původního textu ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 16 původního textu, první část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 17 původního textu ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavce 19 ten nový text, ústní pozměňovací návrh eh, paní Hautala. Pane předsedo, já jsem navrhla nový stručný odstavec po 19. v následujícím změní. V této souvislosti zdůrazňuje, že nedávno přijatý zákon o nežádoucích zahraničních organizacích, který umožňuje, aby úřady zakázaly mezinárodní nevládní organizace kvůli tomu, že ohrožují ruskou obranu nebo ústavní základy, je dalším znepokojivým znakem v eh, nátlaku na občanskou společnost. Co? Sono più di 40 i Je vás více než 40 proti pozměňovacímu návrhu. Budeme tedy, eh, teď máme další pozměňovací návrh od paní Hautala. Musíte to vysvětlit, paní Hautala, ten váš ústní pozměňovací návrh. Pane předsedo, je ještě více znepokojivé, když kolegové z extrémní pravice budou proti tomuto hlasovat postanou. V odstavci 21 navrhuji, určité změny. Evropský parlament vyzývá komisi, aby navrhla právní předpisy, které zajistí mhm. úplnou transparentnost eh, politického financování a financování politických stran v EU v souladu s doporučením Rady Evropy s ohledem zvláště na politické nebo hospodářské subjekty mimo EU. Voláme tedy pro tra- po transparentnosti. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu? Non ci sono, non ci sono 40... Není vás 40, takže budeme o tom ústním pozměňovacím návrhu hlasovat. Pan Golniš si žádá o slovo. Já jsem jenom chtěl požádat paní Hautalu, nebo zeptat se, zda ten její návrh se týká i financování americkými, katarskými, saudskými bankami, bankami z Blízkého východu a z některých dalších míst. V tom případě bychom se k tomu eh, návrhu rozhodně rádi připojili. pane předsedo já vám mohu zaručit že skutečně se jedná o to že vyzýváme k transparentnosti všech bank a všech politických stran co se týče financování. budeme tedy hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu jmenovitě zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Text je schválen. Dopo il, dopo il considerando di... Nyní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod odůvodnění H ve dvou částech. První část pro? proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno bod odvodění M původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno bod odvodění O původního textu ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme to ještě ověřovat. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Text je schválen. A teď tedy budeme hlasovat o celém usnesení. Jmenovitě zahajuje hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování a text je schválen. Passiamo. Nyní přistoupíme k ke zprávě Saudarga, Severoprávská strategie pro energetickou bezpečnost. Po odstavci 1, pozměňovací návrh číslo 5, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Odstavec 7, původní text na dvě části, nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Eh, odstavec 11, původní text, kdo je pro, zdrželi se, přijato. 20, odstavec 21 na dvě části, nejprve první, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 24, původní text na čtyři části, první část nejprve, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, na pro, proti, Drželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Provedeme ověření. Jsme u druhé části. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část jde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtvrtá část, kde pro? proti, drželi se, zamítnuto. Chcete vyřešit čtvrtou část? Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Musíte dostatečně zvedat ruce. Odstavec 25, původní text na dvě části. První část je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Provedeme. E, ověření jmenovitým hlasováním. Končím hlasování. Přijato. O 9 hlasů. Odstavec 32 původní text, eh, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Přijato. Nezbytným eh, minimem. Odstavec 33, původní test, je pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. U 33 uděláme ověření, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 34, původní text. Jmenovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Eh, vzhledem k tomu, že ty rozdíly v hlasování jsou eh, velmi malé, tak prosím jasně dávejte ruce nahoru, abychom nemuseli zbytečně ověřovat každé hlasování. Ostat 38, první část, jde pro, proti zdrželi se, zamítnuto druhá část, jde pro. Přijato, ta první část byla přijata, druhá část, pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Po odstavce 38 pozměňovací návrh číslo 6, eh, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Po odstavci 39 pozměňovací návrh číslo 1, jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 40, původní text na dvě části. První část je pro. Proti. Drželi se. Přijato. Druhá část, kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 41, původní text na dvě části. První část je pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato odstave 43, původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 44, původní text na dvě části, kdo je pro? Bylo to evidentní. Chcete ověřit ještě eh, odstavec 43, jestli ano, tak můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Teď tedy odstavit 44 na dvě části. Eh, první část, kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Druhá část, kdo pro? Proti. Drželi se. Podle mě schváleno, ale ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Po odstavci 44 pozněvací návrh číslo 2 jmenovité hlasování můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 45 původní text na dvě části. První část jmenovitým hlasováním. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, opět jmenovitě můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 46 původní text, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 409, eh, původní text na dvě části, první část, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. 55, původní text, kdo pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 58, původní text, kdo pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Je tady hodně poslanců, kteří vůbec nezvedají ruce. A vzhledem k tomu, že ten rozdíl hlasování většinou 10-15 hlasů, tak se to těžko odhaduje. Končím hlasování. Přijato. 60, původní text na dvě části. První část byl pro, proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Ověříme. Chcete-li, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 61 původní text, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím eh, hlasování. Přijato. 68 původní text, pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 71 původní text, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 73 na dvě části, nejprve první část, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 77, původní text na dvě části, nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část. Jmenovitým hlasováním můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 78 původní text, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 79, původní text na dvě části, první část je pro, druhá, e, proti, drželi se. Přijato druhá část, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. 80, e, eh, původní text, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. 83, původní text na dvě části, první část, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. Druhá část, kde pro?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 Končím hlasování. Přijato. 90 původní text, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 91 původní text, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 92 původní text, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 94 původní text, kdo je pro? proti, Drželi se, přijato. 102, původní text, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 103, původní text, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 110, původní text, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. Po odstavci 111 pozměňovací návrh číslo 3, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 116, původní text na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 117, původní text, kde pro, proti, zdrželi se, přijato 118, původní text na dvě části, první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 119 původní text, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 124 jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato 125, původní text, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 127, původní text, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 129, původní text, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato 130, původní text, kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. 131 původní text, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 132 původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 133 původní text, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, přijato. Po odstavci 139, odstavec, původní text, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 141, původní text na dvě části, první část, kde pro, zdrželi se. Přijato druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 143, původní text, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 145. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 151. Původní text. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 152. Původní text. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 155. Původní text. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 156. Původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení B, původní text na dvě části, nejprve první část, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část, kde pro? Proti? Zdrželi se? E, přijato. Úvodní ustanovení H, původní text, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. I, původní text, kde, na dvě části, nejprve první část, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, Kdo pro, proti, zdrželi se, přijato. Je původní text, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. K, původní text na dvě části, první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, Přijato R, pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. E, T, kde je původní text, kde pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme, chcete-li? Končím hlasování. Eh, přijato, měli jste pravdu. U eh, na dvě části. První část, kde pro? Proti? Drželi se. Přijato eh, druhá část, kde pro? Proti, že se přijato. Y, původní text, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Z, eh, původní text, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Původní ustanovení AB, původní text, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. AC, původní text, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A D, původní text, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. tady mluvit pomalej. A E, původní text na dvě části. První část. První část ne pro. Proti. Zdrželi se. Přijato druhá část. ne pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A je původní text, kdo je pro. Proti. drželi se. Přijato. A K, původní text, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A Q, původní text, pan Golniš. Monsieur le Président, ma... Pane předsedo, já se hlásím na základě článku 175 jednacího řádu, podle kterého předseda parlamentu může text vrátit na výbor, jestliže je více než 50 pozměňovacích návrhů nebo dílčích hlasování, a to platí právě pro zpráv, tuto zprávu. Ovšem předseda nevyužil v tomhle případě této výsady a já si tedy kladu otázku, asi podobně jako řada dalších kolegů, když vlastně využil této výsady, výsady zprávy Lange, eh, tak eh, nebyl veden spíše stranickými a politickými zájmy, spíše než technickými. To vám nechávám k posouzení. Myslím, že je teď trochu pozdě na to, abyste podobnou otázku vznášel. Je to čistě na posouzení předsedajícího a ten se rozhodl tak, jak se rozhodl. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní eh, text jako celek, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. La votazione è Končím hlasování. Zamítnuto. Mm. Honorevole Mayer. Mayer? Já bych eh, chtěla vysvětlit, že pokud byste sledovali eh, pozorně eh, tento hlasování, tak byste zjistili, že to nebyly pozměňovací návrhy, o kterých se hlasovalo. Hlasovalo se o původním textu. Možná byste se měl lépe podívat na hlasovací seznam. Passiamo. Takže kolegové, teď přejdeme k hlasování o výroční zprávě dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům za rok 2014. Je to společný návrh, který přichází z řady skupin. Budeme hlasovat o celé zprávě. Je to jmenovité hlasování. Teď zahajuji to hlasování. Končím hlasováním. Tento text byl přijat. Takže můžeme přejít k další zprávě, která se týká situace v Maďarsku. Opět se jedná o společný návrh usnesení ze strany několika eh, politických skupin, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se někdo? tak pojďme si to překontrolovat. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Tento text je přijat. Teď bych požádal ti, kteří jste na levé straně této, tohoto parlamentu, prosím, zvedejte ruku lépe, abych to viděl. Ta druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel to je přijato. Teď eh, odstavec 5, původně textu, kde je pro, první část, kde je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, to je přijato. Teď odstavec 9 původního textu, kde je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 10, odstavec 10, to si zkontrolujeme, ne, zkontrolujeme si ještě odstavec 9 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. E, tento text je přijat. Teď e, odstavec 10 původního textu, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem to je přijato. Teď od, odstavec 11 původního textu ve třech částech, kdo je pro, první část proti, kdo se zdržel, schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže si to elektronicky zkontrolujeme, pokud chcete. Zahájí elektronické hlasování k druhé části. Končím hlasování. Tento text je přijat. Teď třetí část, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď eh, odstavec 12 původního textu, je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Bod odůvodnění F původního textu. Takže chcete, abych překontrolovala ještě odstavec 12? Ano, takže zahajuji elektronické hlasování k odstavci 12. Končím hlasování. Tento text je přijat. Teď po odůvodnění F původního textu opět ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to hlasování, to je přijato. Teď budeme hlasovat o celém usnesení. Je to jmenovité hlasování. Eh, Eh, nejprve tedy budeme hlasovat zvednutím ruky, kdo je pro, kdo je proti. Musíte jasně zvedat ruku, jinak budeme muset skutečně přistoupit k jmenovitému hlasování. Eh, takže teď to zkontrolujeme, zahajuji elektronické hlasování. Končím. A tento text byl přijat. Teď tedy půjdeme dál. Půjdeme na e, eh, zprávu o pokroku, po, pokroku Turecka za 2014. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď eh, odstavec 9, poslanec na 24, eh, zahájí hlasování, je to jmenovité hlasování. Končím hlasováním. Tento text je zamítnut. Potom po odstavci 15, poznávací 28, kdo je pro, proti. Držel se zamítnuto 37, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď 30, eh, pardon, paragraf 16, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Eh, od, po 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď od 23, opět jmenovité hlasování. Končím hlasováním. Tento text je zamítnut. Teď 32. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď eh, eh, odstavec 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď 30. Eh, Poznávací návrh. 39. Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď 32 kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď ten poslanec návrh 4, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Teď pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo je, se zdržel, přijato. Teď 18, kdo je pro, kdo je Teď odstavec 34, pozměňovací na 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Dobře, takže si to překontrolujeme. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Teď eh, poznáte jak pět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď odstavec 35. Dobře, tak si překontrolujeme ještě pětku. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat. Teď jsem si dal sadě brýle, abych se přesvědčil. Teď je to odstavec 35, eh, pozměňovací návrh 35. Opět jmenovité hlasování zahajuje, je. Končím. Končím hlasování. Tento text je přijat. Dále odstavec 36, pozměňovací návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Odstavec 37, pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď eh, odstavec 38 původního textu rozděleno na dvě části. Eh, hlasujeme první části, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď eh, odstavec 39, pozměňovací na 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Pozměňovací na 42, eh, pozměňovací 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď odstavec 44, pozměňovací 22, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento text je zamítnut. Teď eh, eh, po 44 původního textu, první část, druhá část, kdo je pro druhou část, proti, zdržel jsem, přijato. Po odstavci 44 mám pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, Myslím si, že to je přijato, ale radši si to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním, to je přijato. Teď pozměňovací na 23, jmenovité hlasování, zahajuji je. Ten, e, končím hlasování. Text je přijat. Po odstavci 46 pozměňovací návrh 27. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Zdá se, že jste tak unaveni, že už ani nejste schopni hlasovat. Il voto è chiuso. Hlasování končím. Eh, a to, tento text je zamítnut. Teď pozměňovací návrh 2, opět jmenovité hlasování. Voto chiuso. Končím hlasování. Tento text je zamítnut po, eh, po budu odůvodnění 3, 12, pozměňovací návrh pro, proti, kdo se zdržel. Jestliže nebudete zvedat ruku, tak já nejsem schopen to spočítat. Takže teď chcete to elektronicky zkontrolovat? Končím hlasování. Tento text je přijat. Teď pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď bod odůvodnění B. To je pozměňovací návrh 8, je to ústní pozměňovací návrh od eh, kolegyně Sommer. Tady je tedy eh, ústní eh, pozměňovací návrh. Eh, ano, ano, funguje to. Eh, pane předsedo, já bych ráda navrhla, eh, že bychom měli tady chybu v podstatě nahradit. Místo v příštích pěti letech bychom měli mít během tohoto funkčního období. Během tohoto funkčního období souhlasí s tím i zpravodaj a já bych vás poprosila, abyste ten text tedy upravil příslušným způsobem. Eh, kdo je pro toto ústní pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď máme bod odůvodnění K. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? To je zamítnuto. Po bodu odůvodnění K, pozměňovací 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování. Takže to si překontrolujeme. zahajuje hlasování. Končím hlasování. A text byl přijat. A teď tedy budeme hlasovat o celém návrhu tohoto usnesení. Zahajuji elektronické hlasování. Il voto è chiuso. Il testo è... Konec hlasování, text je odsouhlasen přijat. A nyní přecházíme k prohlášení.